Good afternoon, dear colleagues. Um, ten Dobré odpoledne, kolegové. Je 15.10, tak si myslím, že je na čase začít naše zajímavé dnešní slyšení. Nejdříve upozorňuji na eh, návrh eh, závěru koordinátorů z 14. listopadu. Dnes bohužel tlumočení probíhá pouze s šestimi z jazyky. Důvod je, že se jedná pouze o mimořádné zasedání a um, to už je i v, uh, v pořadu jednání. Máme rovněž pasivní dánštinu, můžete tedy hovořit dánsky, rovněž naše stěna, eh, eh, náš stěný host, ale eh, pokud chcete naslouchat, tak pouze angličtině a jiným jazyku. Naše zasedání je webstreamováno a probíhá v režimu paperless. Nyní bezodkladně přejdeme k meritu věci. Srdečně vítám paní Aukenovou. Dnes ji máme zde, co by bývalou dánskou ministrině životního prostředí v období 2011 až 2014, což bylo klíčové období pro rozhodnutí ohledně přenosných eh, zařízení pro měření emisí. Eh, ono to bylo zároveň období dánského předsednictví rady a proto se rádi dozvíme, i více z pohledu rady. A nyní už nebudeme mařit čas a paní ministrině má slovo a posléze odpovíme na otázky. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení eh, všichni, kteří nám nasloucháte. Jedná se o opravdu závažnou věc, která je zároveň však velice jednoduchá, totiž čistý vzduch pro evropské občany. Je opravdovým skandálem, že máme tak vysoké počty Evropanů, kteří umírají na e, znečištění životního prostředí a zároveň zde máme otázky souladu, legality a jiného typu chování. Jedná se o nesmírně technické záležitosti. Ráda odpovím na otázky v rámci toho, co je možné. Já jsem, co by ministrně životního prostředí, se nezabývala standardy či normami, které se týkají motorových vozidel, spíše čistoty vzduchu. Z toho pohledu jsem se tedy rovněž na dnešní zasedání připravila a omlouvám se, pokud neuspokojím otázky jiného druhu. Já sama jsem byla poslankyní dánského parlamentu od roku 2007 za malou straničku a týkám, moje práce se týkala životního prostředí, e, zemědělství, e, vědy a výzkumu, otázek životního prostředí, tedy bylo to široké portfolio. Některé z těchto záležitostí se týkají e, období před pěti lety. Já jsem tedy musela mnohé obvolat, jak své ministerské kolegy bývalé, tak i jsem se obrátila na současné dánské ministerstvo životního prostředí, aby mě poskytlo určitý e, časový rozvrh, jak vidíte, tak je tam a e, co se týče některých otázek, zejména těch technických, neměla jsem možnost je zodpovědět, proto nemáte odpovědi z mé strany a já se za to omlouvám u určitých záležitostí. A nyní ještě eh, tomu, jak jsem v této kauze figurovala. V roce 2011 jsem byla zvolena co by ministrině životního prostředí a mou prioritou číslo jedna byl čistý vzduch a eh, zbavit se znečištění a už tehdy byla Kodaň problematickým městem, kde byly limity překračovány už v roce 2011. Tedy chtěla jsem se tomu věnovat a co by ministrině jsem opravdu tomu věnovala veškerou energii. Brzy jsem se však poučila, že jako u každého ministerstva praktické změny jsou obtížné. Někdy chcete sáhnout eh, k nástrojům, které jsou však drahé a změny jsou mizivé, což se přetaví v takovou rovnici, kde si musíme mm, říci, zda něco drahého s minimálním ziskem je, se vyplácí. Ehm, taky jsem se dozvěděla, že většina znečištění v podstatě vzniká na mezinárodní půdě, protože se přenáší vzduchem, že rovněž možnost poradit si se znečištěním vzduchu ve městech je ehm, nejdůležitější a zároveň nejproblematičtější. My jsme tedy v centru Kodaně vytvořili čistou zónu, kde museli mít všechna vozidla, která tam věla, povinně katalyzátor a být příslušným způsobem vybavena a zároveň jsme na určitých silnicích rovněž omezili provoz a to jsme z zavedli i do určitých eh, právních aktů. Začala jsem rovněž působit co by předsedkyně rady eh, v období dánského předsednictví, ale i eh, v organizaci IMO za vyšší normy jak dusičnanů, tak sířanů a právě co by stát, e, kde loďařství sehrává vyso- důležitou úlohu, se to týkalo právě i nás. A my jsme se zasloužili o to, že sirnaté látky se snížily na desetinu, Rovněž jsem se zasazovala o lepší poměřování, přísnější normy a v rámci Gotenborského protokolu jsme žádali žádostivější parametry. A nyní už přecházím k té takzvané Dieselgate. V čem spočívala moje úloha tam? 5. prosince roku 2012 dánské ministerstvo životního prostředí se dozvědělo o problémech zejména z dusičnany, po seznámení se s výsledky analýzy a e, pracemi IASA. Možná se vzpomínáte, že do, šlo o pětinásobek emisí ve srovnání s tím, co jsme čekali, což samozřejmě e, byl krok zpět z pohledu emisí, krok zpět pro Dánsko jako celek. A proto se moje ministerstvo začalo zabývat přípravou e, příslušných dopisů a to bylo předvánoční, vánoční období roku 2013 a tam jsem napsala jak panu komisaři Potočníkovi, tak panu komisaři Tajánimu. To byli komisaři za životní prostředí a za průmyslové normy. A v těchto psaních jsme víceméně vybízeli k tomu, aby se něco udělalo, protože systém, jak je, tak nefunguje. Laboratorní testy nevypovídají o skutečných hodnotách. Je třeba zrychlit nikoli pouze v oblasti testování, ale i v oblasti zavádění technologických novinek do vozidel, což mělo zrychlit vše, co se děje, vybídnout komisaře, abychom se dočkali čistšího vzduchu rychleji. V březnu 2013 mě přišel dopis od komise a tam se jasně ukázalo, že o tuto záležitost nebyl příliš velký zájem. Měla jsem pocit, že jsem v té záležitosti víceméně sama. Žádné jiné členské státy se o to nezajímaly. Neměla jsem pocit, že by se o to zajímal tisk, nijak výjimečně ani Evropský parlament tehdy o to nebyl až takový zájem. A e, proto jsem měla pocit, že Tady mám sice několik málo spojenců, ale jedná se o velice obtížnou oblast k řešení. A nyní otázky, které jste mi zaslali. Z toho, jak já si vzpomínám, se jednalo o období, kdy už vlastně všichni věděli, že skutečný stav nějakým způsobem nekoresponduje s tím, co se naměří v laboratoři, ale nikdo se tím nezabýval. Myslím, že mnozí z nás se domnívali, že důvodem bylo, že eh, možná tam jde o nějakou mezeru eh, v právu. Nikdo přece neujede na třech litrech 100 kilometrů. Možná jde o nějaký idealizovaný stav, že v té laboratoři mají vše eh, v takovém prostředí nastaveno, že se dá dosáhnout ideálu. O podvodech jsem se nedozvěděla až do září roku 2015, kdy to vši, vše vypuklo, kdy bylo jasné, že jde o podvod. Ale ještě se vrátím k tomu, co pořád tvrdím totiž, že skandál už byl na stole, než se odhalil podvod. A takto to bývá, že 700 eh, tisíc evropských občanů předčasně umírá z důvodu znečištění ovzduší. A ono je vlastně jedno, zda je to z důvodu podvodu anebo nesprávného nastavení práva či zaostávající technologie. Tedy podíváme-li se na jiné environmentální problémy, tak si neustále přivádějme na mysl tuto situaci, protože možná máme už i jiné skandály, které někde raší a my se o ně nezajímáme. Tedy z mé strany šlo o to, že jsem se snažila ani ne tak vyburcovat nějaký skandál či na někoho nemístně tlačit, spíše snažit se způsobit změnu. A to byl důvod mého dopisu na komise. Samozřejmě, že jsem s komisi vedla i vyjednávání. My jsme jak v průběhu dánského předsednictví i po něm poměrně těsně spolupracovali, ale víte, jak to funguje. Ono se vede jednání, ale v praxi jsem se o žádném podvodu, který by měl mít místo, nedoslechla. A nyní ještě možná pár vteřin, co se týče budoucnosti. Zkusme si představit eh, nějakou koncepci pomoci eh, našim průmyslovým odvětvím. Měli bychom připustit, aby si vedli své životy jako doposud, aby si prostě vedli svůj biznes jako doposud, aby bezohledně se snažili dosahovat zisků, anebo je musíme donutit k tomu, aby byli inovativní a přišli s novými řešeními. Já si myslím, že by to měla být ta druhá alternativa a že bychom se neměli vymlouvat na nějakou ochranu našeho průmyslu. Chceme-li prodávat auta do Číny, tak by měla být co nejčistší. Tady nejde jenom o Čínu. Podívej se Podívejte se na Dili, to je ne, nejznečištěnější město této planety. Tedy životní prostředí bude stále prioritnější záležitostí všude na světě. Chceme-li naše auta prodávat, tak bych v této oblasti měla vést rovněž bychom se měli zabývat nikoli pouze nějakou, nějakým elektromobilem, spíše mobilitou občanů jako takovou. To je nyní to klíčové období v dějinách, které rozhodne o budoucnosti jak automobilového průmyslu v Evropě, tak i mobility Evropanů a jiných uh, občanů této planety. Tedy nemůžeme to vidět pouze jako ochranu průmyslu na jedné straně a ochranu zdraví občanů na druhé. Naopak, podpořme průmysl, aby byl inovativnější a aby usnadnil život všem i z pohledu ochrany prostředí. Děkuji paní Aukanové a nyní přecházíme na slyšení, ke slyšení. Nejdříve pan Gerbrandy. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní Aukan, za to, že jste přišla. Jsem rád, že vás znovu vidím zde v parlamentu, ne jako ministrině tentokrát, ale jako bývalou ministrině. Je opravdu pozoruhodné, že jste musela udělat veškerou eh, práci sama, že pomoc ministerstva byla velmi omezená. Jeden z důvodů, proč jsme si mysleli, že je důležité vás pozvat, je ten, že jste byla jedna z mála národních ministrů, který se zaměřoval na toto téma ještě dávno před vypuknutím toho skandálu. Poslala jste do, ten dopis před lednem 2014, kde uvádíte, že jste obdržela zajímavé informace o vozidlech normy Euro 6, které prý nesplňují podmínky. Komise prý podle vás eh, o situaci věděla, je to i na papíře, my jsme slyšeli něco jiného. Jeden prvek, eh, na kterém se zaměřujete ve svém dopise, kromě těch nových testů, jsou také další opatření pro stávající vozový park. A má otázka je, mohla byste jasně říci, co jste tím měla na mysli, protože komise jen uplatňuje tato opatření na nové testy. Je zde tedy určitá otevřenost, pokud jde o další opatření, ale neuplatňují se systematicky. Jak to vypadá v Dánsku? Děkuji za tuto otázku. Já jsem se na to také ptala ministerstva a stručná odpověď, kterou jsem dostala, byla, že byli informováni výrobci zelených technologií, že je možné zavést tuto technologii už eh, teď, eh, buď tedy u obchodních nebo tedy komerčních vozů, a dodávek a tak dále, ale také u vozů normy Euro 5 a Euro 6, eh, aby to fungovalo jako v USA. Slyšeli jsme, že Volkswagen, což je paradox, dosahoval lepších výsledků když zaváděl tyto katalyzátory do svých automobilů v USA, ale ne u nás, protože u nás nevymáháme svá ustanovení v této oblasti dostatečně důsledně. My jsme tedy o tom hovořili v této souvislosti. Dnes jsem se dověděla, že Citroën a Peugeot měli také tuto technologii. Nejedná se o to, že by se tím dosáhlo normy Euro 6, ale blíží se to tomu. Takže uvidíme, co všechno je technicky možné, bude se o tom hodně diskutovat, ale byli jsme přesvědčeni, že v reálném světě je možné dosáhnout lepších výsledků, než jak se dělo. Určitě děkuji. Komisaři také odpověděli, že zároveň zkoumáme možnost, eh, jak na národní, tak na evropské úrovni, jak eh, naložit z eh, automobily v, současný, v současném vozovém parku, které nesplňují emise při reálném provozu nebo v testech. Nemělo to v podstatě žádný výstup, protože se tím dále nezabývali. Vy jste to sledovala ve svých dalších výměnách s komisí. Jak víte, něco z toho se odehrává mezi EPA, a personálem z kabinetu obou komisařů. Probíhaly vedy diskuse v září s místopředsedou dánské EPA, ale o čem diskutovali, to nevím, protože já jsem nebyla informována o těchto zasedáních. Děkuji. A poslední otázka. Máte poměrně intenzivní kontakty s komisaři v uplynulých dnech. Máte pocit, že komise je jednotná ve svém přístupu k emisím z automobilové dopravy? Já nevím, co se odehrálo interně v komise, mohu jen říci, že jsem měla pocit, že jsme tam stáli dost osamoceně, tedy ti z nás, kteří to chtěli prosadit. Komisař Potočník se to snažil prosadit, to bylo velmi obdivuhodné. Takže někdy musíte vzít v úvahu stávající politickou situaci. A to nebyla snadná situace, protože bylo to hned po finanční krizi. Takže když se začne mluvit o životní prostředí, tak se na vás lidé podívali, určitě si to pamatujete, pane Gerbrandy, a řekli vám, na to teď nemáme čas. Prostě to byly časy, kdy to mnoho lidí neprosazovalo. Já když jsem dostala ten dopis, tak eh, jsem začala mít pocit, že se to asi nebude rychle řešit, že se to nedostane do pohybu. A měla bych se na to zaměřit, anebo bych se měla spíš zaměřit na efektivní využívání zdrojů v reálné ekonomice. Pan Gizek, eh, máte tady dvě příležitosti. Děkuji, paní předsedající. Já jsem velice rád, že jste se dnes mezi námi Mila. Určitě vy tlumočení nepotřebujete, já mohu mluvit německy a vy mi rozumíte, což mnohé zjednodušuje. Ehm, vítám v našem výboru pan kolega Gerbrandy, už předeslal, že by bylo lepší sice, kdybychom dostali vaše odpovědi písemně, bývali, ale já mám plné pochopení, protože nyní eh, v Dánsku moc pomoci nemáte, když už nejste ministriní a že k tomu nemáte patřičné zázemí, abyste vše mohla zodpovědět písemně, takže proto mám pochopení. Já jsem s velicím tím zájmem vyslechl vaše úvodní slova a v roce 2013 beru na vědomí, že komise reagovala na váš dopis, rovněž se naznačila, že ani tisk ale o to neměl valný zájem. A navíc, alespoň jsem to tak slyšela z německého tlumočení, že jste neměla mnoho spojenců mezi ministry. A my zde máme přece 28 ministrů životního prostředí. Mohla byste nám o tom říct více? Diskutovala se o tom na fóru ministrů životního prostředí, anebo jste byl opravdu ten osamocený bojovník? Já vám sice mohu odpovědět německy, ale neudělám to, budu hovořit anglicky, ale každopádně vám děkuji za otázku. Um, when... Když se podívám zpět do roku 2012 a připomínám, je to před pěti lety. Nevím, jestli se dokážete vy sami vzpomenout, eh, s kým jste mluvili a o čem před pěti lety. Já jsem se ale obrátila na ministerstvo a ptala jsem se, jestli si vzpomínají na to, zda jsme to řešili na zasedání rady. A oni říkali, že si myslí, že ano, ale nemáme o tom žádné záznamy. Takže já vám v podstatě nemůžu říct, jestli jsme to řešili na radě, protože jsem měla poměrně nabitou agendu. Je mi opravdu líto, že nemohu být přesnější, protože nemáme žádné záznamy o tom, že bych na to upozorňovala ostatní ministry. Takže to je teď všechno, co vám mohu říci. Děkuji vám za tuto odpověď. Jinak jste rovněž popsala eh, ty rozpory mezi eh, poměřováním emisí v laboratoři a na ulici, ale nebylo žádné, nebyl žádný národní úřad, který by na to upozornil komisi. Jak jste vy v Dánsku si vysvětlovali eh, tyto rozdíly markantní? Again, like in my... Znovu, stejně jako v mé první prezentaci, stejně jako všichni ostatní, jsme si mysleli, že výsledky testu jsou vylepšovány tím, že prostě uděláte to všechno ve velmi uzavřeném prostředí a se zahřátým motorem a tak dále. Když se podívám zpátky, tak pětkrát vyšší emise než eh, testovací výsledky to nás mělo alarmovat, ale nevím, jestli se někdo tuto otázku položil a já nejsem technik. Když eh, mě někdo řekne, prostě děje se to tak, protože zde není stejná situace v testovacích laboratořích jako v reálném světě, tak já tomu věřím jako politička. Když máte takové velké portfolio, jako je životní prostředí, tak prostě musíte technikům věřit. Nyní procházíme napínavou fázi na našem výboru. Slyšení už téměř dobíhají a je na nás, abychom z toho vyvodili politické e, důsledky, závěry, které se pak budou projednávat v lednu a v únoru. Z vašich zkušeností jako ministrině životního prostředí, jak by měla být utvářen dozor nad trhem do budoucna, abychom u už neměli co dočinění do budoucna z takového, jak bych tomu řekl, deficitu plnění v členských státech. Myslím si, že my jako politici bychom opravdu se měli zabývat konkrétně tím, že se soustředíme na implementaci. My přece velice rádi si vymyšlíme nějaké vize do budoucna a často to plnění pak pokulhává. A to nesmíme. Já nyní, když se dívám zpětně na to, jak se to vyvíjelo, tak si říkám, proč jsem se tehdy neřekla, jak to, že je to pětinásobek. Myslím, že nyní už bych byla moudřejší a už bych se začala potom pídit. A nyní musíme být opatrnější. Pokud to vypadá tak, že máme dvě země, země, které vše schvalují a my nyní tomu nevěříme, nevím. Jestli bychom sami neměli mít nějaký prověřovací úřad, který ta schválení ještě prověřuje. Implementace. Also ich bin da zu 100%. Já Stoprocentně jsem s vámi v tom, že je to otázka prosazování, ale konec konců i to prosazování musí být jednotným způsobem prováděno v 28 členských státech. Tedy když se podívám na váš příklad, a to už ani nejde o Volkswagen, ale například o Fiat, kdy se různým způsobem vykládá evropská pravidla a u nějakého vozidla přece dochází k tomu, že už se úsporný režim vypíná po 22 minutách a přitom ten zkušební provoz je 20-minutový, tak sice tam nikdo nepodvádí, ale je to velice kreativní způsob, jak něco uplatňovat. A pak různé členské státy se mezi sebou hádají, konkrétně Německo a Itálie, o způsob výkladu. Tak přece zde musíme být nějaký kompetentní orgán na celoevropské úrovni, který to rozsekne. Jak byste si to představovala vy? Nějakou agenturu možná, nějaký centralizovaný úřad, jak jaké pravomoci byste takovémuto úřadu propůjčila, aby to fungovalo v praxi? Upřímně řečeno, myslím, že vy to zodpovíte lépe než já. I mean... Já nevypracovávám evropská nařízení ani nevinucuju jejich plnění. Buď se rozhodnete, že je to evropské nařízení nebo směrnice a potom kontrolujete členské státy. Jak to třeba potom děláme? Například rámcová směrnice o vodách. Tam se díváte na to, jak to členské státy uplatňují, anebo se uděláte své vlastní schválení. Takže toto jsou dvě možné cesty. A u některých eh, těchto věcí by se to mělo více sledovat. Více by to měla sledovat komise. Ale možná vy budete lépe vědět, jak to udělat efektivněji, protože vy pracujete v tom systému každý den. Velice děkuji za lichotku. Samozřejmě, že se rádi ujímáme své úlohy, co by e, spolu zákonodárce, ale bohužel nejsme tam sami. Máme proti sobě 28 různých ministrů a to ještě nikoli pouze životního prostředí, ale i průmyslu a obchodu a oni jsou velice zdrženliví, když se hovoří o předávání nějakých nějakých kompetencí i s výkonnými pravomocemi. Takže moje otázka je stále otevřena. Jakým způsobem přesvědčíme radu ministru? My si samozřejmě velice rádi ujmeme toho úkolu zde něco utvořit a snažíme se už i přepracovávat. Sice to probíhá ve výboru pro eh, vnitřní eh, obchod pro společný trh, nikoliv zde, ale potřebujeme pak podporu ministru a já bych od vás rád slyšel konkrétní tip, jakým způsobem ty ministry semkneme, aby stáli na naší straně. Tady to je politická otázka otázka. Jak rada stojí za tím, aby bylo vydáno silné nařízení. Já jsem o to bojovala přes dva roky. Snažila jsem se, aby vydali nějaké přísné ekologické nařízení. Prostě šlo o to začít pracovat s průmyslovými podniky už od začátku a to mě přišlo zajímavé, protože jsme měli tři instituce v určité krizi, je to politická krize, tak jak dosáhnete politické dobré vůle, abyste si řekli, že chcete dát takovouto pravomoc institucím. To je obrovská otázka. Kdybych na ně měla odpověď, vyřešila bych spoustu problémů Evropy. Je to závažná politická otázka. Jak dosáhnout toho, aby ministři pochopili, jaký význam má dát pravomoci evropským institucím. Já bych opravdu velmi ráda ukázala, jaké výhody to přináší každému. Tady jsme hovořili o čtyřech stovkách tisíc lidí. Těm nejde o euronormy 4, 5, 6, těm jde o čisté ovzduší. Musíme si připomenout, eh, že to prostě o tom je, že tady nejde jenom o prolamování skandálu. Poslední otázka. Co by ministrně jste byla zodpovědná za úředníky v Dánském ministerstvu životního prostředí a my zdy formulujeme technické zákony a to vlastně nespadá do vaší pravomoci, ani otázky toho typu nezodpovídáte. Ale jak vy nahlížíte na technické kompetence Evropské komise, aby byla schopna s takovýmito návrhy zákonů přijít. I don't think I'm in a Já si nemyslím, že bych byla v pozici to posoudit. Myslím si, že by to měla být jedna z těch hlavních autorit, těch orgánů. měly by mít ty technické znalosti, aby toho byli schopni. Můžou to dělat ve všech jiných oblastech, takže i tady. Děkuji paní Šaldemoze. Děkuji. Vzhledem k tomu, že mám možnost hovořit dánsky, tak to udělám. Děkuji. Děkuji za to, že jsi přinesla tyto informace, i když jsi nedostala podporu od ministerstva, abys mohla přinést více detailů, což je opravdu politování hodné. Když jsi slyšela ty zprávy v září roku 2014, jaká byla tvoje reakce? No, má reakce byla stejná jako reakce ostatních. Eh, já jsem byla konsternována. Byla jsem konsternována. Jistě, některé věci ukazovaly, proč jsou zde tak velké rozdíly mezi laboratorními výsledky a výsledky v reálném provozu ale jednalo se o podnik, o německý podnik, který vždycky budil důvěru, takže nás zaskočilo, že by tento podnik mohl udělat něco tak hloupého a jasně nezákonného, takže jsem byla konsternována. Položili jsme si také otázku, zda máme dostatečně dobrou eh, legislativu, protože máme technologii na to, abychom to všechno odhalili. Byla zde celá řada důvodů, proč vlastně se cítit konsternován. Musíme se nejdříve podívat na legislativu a potom musíme odměnit ty, kteří legislativu dodržují. Tím se nám podaří podpořit jak inovaci, tak i čistě, čisté ovzduší. No já plně souhlasím, je třeba, abychom měli kritéria a zaručili jejich dodržování. Já vím, že ty odpovědi, které se zde uvedla, pocházejí z doby před pěti lety. Byla jsi uražena? Je to něco, co tě zaskočilo nebo co jsi čekala? Můžeš nám k tomu něco říci? No je těžké vzpomenout si do detailu, jak jsem reagovala na jeden z dopisů, který byl, jak říkám, jen jedním z mnoha, které jsem dostávala jako ministrině. Ale diskutovali jsme o tom s kolegy a hned jsme měli pocit, že jsme velmi izolováni v těchto otázkách. Ano, i my jsme měli tento pocit eh, při naší práci. Někteří kolegové předkládali otázky a bylo velmi obtížné hovořit na politické úrovni, ale my se chceme z tohoto skandálu poučit, eh, chceme vytvořit nové systémy, které nám umožní odhalit velmi brzy takovéto podvody. Možná by na evropské úrovni mělo být více kompetencí, protože konstatujeme, že kontrola trhu není příliš dobrá v různých členských státech. Když si byla ministriní životního prostředí, Argumentoval někdo tím, že je třeba, aby se dělalo více věcí na evropské úrovni, protože každý řekne, že zde musí být stejné podmínky pro všechny podniky, že je třeba šetřit, ale jak dosáhnout toho, aby evropské instituce měly více pravomocí v této oblasti. Já si myslím, že v oblasti kontroly trhu je zde spousta lidí, kteří chápou, že Evropa hraje důležitou roli. My jsme z malé země, ty a já, z Dánska, víme, že se nemůžeme stavět proti velkým podnikům a nemůžeme jim říct, co musí dělat. My potřebujeme podporu našich evropských kolegů. Ovšem důležité je, aby občané byli na naší straně, aby souhlasili se zavedením pravidel ve prospěch životního prostředí, protože vždycky tomu tak není. Když Evropa přijímá pravidla, která jsou blahodárná pro trh, tak jsou nadšení, ale když jde o něco takového, tak potřebujeme více času, Všichni ti, kteří věří v evropský projekt, eh, mají tak trochu tendenci ztrácet se v detailech eh, a neřešit eh, problém, nebo dokonce někdy ani nepochopíme, o co vlastně jde, co je vlastně ten problém. Nesmíme se tedy ztrácet v těch detailech, protože občan, běžný občan nepochopí, o čem tady hovoříme. Pochopí, zda automobil je vybaven tou či onou technologií, ale chápu velmi dobře, že nesmí znečišťovat své ovzduší a že musí chránit životní prostředí. No ale co musíme udělat, abychom přesvědčili radu, že potřebujeme, aby byla uplatňována tržní opatření, nebo tedy opatření na kontrolu trhu? Jak přesvědčíme radu? My, občané, i když je to tedy dlouhá cesta, je zde spousta zemí, které mají pocit, že je zde příliš rychlý legislativní vývoj a že legislativy je vůbec hodně, ale ve většině případů vlády reagují. Je třeba tedy zachovat dialog s obyvatelstvem, pochopit, co je skutečně důležité. Právě to musíme dělat i my. Musíme ukázat, proč je toto důležité, že je to dobrá kauza, který musíme hájit před občany. Můžeme říct, že v minulosti Dánsko nic neudělalo a teď můžeme udělat něco do budoucna společně. To je podle mě dost ambiciozní. Děkuji. Paní Birk. Já, já mevrouw Wierink. Thank you. Um, commissioner... Děkuji. Pan komisář Potočník před tímto výborem přiznal, že významná část odpovědnosti za stávající situaci padá na členské státy. Máte rovněž za to, že je tomu tak, a jak je důležitý dohled v jednotlivých členských státech, pokud jde o, o kontrolu a prověřování dodržování mezních limitů. Upřímně řečeno, já jsem nevěděla přesně, jak tohle funguje, pokud jde o kontrolu technologií, na úrovni členských států, protože jako ministrině pro životní prostředí se nezabýváte právě tímto předpisem. Je to nástroj, nástroj, standard, s kterým pracujeme a s nímž počítáme. Já jsem pochopila, že je velice důležité tohle kontrolovat a souhlasím s panem komisařem v tom, co řekl. Řešila jste někdy s kolegy, dalšími ministry, z členských států možnost ehm, zrušení už jednou přijatého povolení. Jaké další možnosti jste prověřili a jaké další kroky jste zvažovali v zájmu řešení této situace? Jak jsem již odpověděla pánu Gieskovi, musím říct, že si nespomínám, že by se to řešilo kdy bilaterálně. Myslím, že se to řešilo na jednání rady, ale nebyli jsme schopni dohledat záznam. Lepší odpověď vám v tuto chvíli nedám, pokud jde o konzultace dané záležitosti na úrovni ministrů. Ve svém dopise komisaři Tajčánimu a Potočníkovi jste uváděla, že jste věděla, že výrobci automobilů mohli používat limity Euro 6 pro americký trh a dovodila jste, že nebyly žádné technické překážky proti tomu, aby se tohle řešilo podobně i v Evropě. A pan Tajčány na to reagoval, že evropské a americké trhy nejsou srovnatelné, vzhledem k tomu, že se na jednotlivých územích nachází jiný počet dieselových motorů. Budete uh, souhlasit s tím, že počet automobilů na jednotlivých trzích eh, byl naprosto irrelevantní, pokud jde o nasazení jednotlivých technologií. Prosím, vyjádřete se k první části reakce pana Tačányho. Když se podíváme na problém NO2. Potřebujete katalyzátor a potřebujete nějakou kapalinu, která bude absorbovat NO2. Samozřejmě, že to je jednodu, jednodušší u retrofit technologií, u nákladních vozů, u autobusů. Tam je možné takovýto systém nasadit u menších lehkých automobilů je to složitější. Takže si myslím, že je důležité se zamyslet nad tím, jestli hovoříme o menších automobilech nebo o větších automobilech. Ale vyrozuměla jsem, že v té době jsme hovořili o tom, že Volkswagen prodával lepší eh, technologie ve vozidlech, včetně katalyzátorů, které obsahovaly technologii eh, výběrových katalyzátorů pouze na americký trh. Ale to jsem tedy vyrozuměla až následně a v písemné podobě to nedorazilo. Děkuji, prosím, paní Lupes. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Auken, za vaši účast Děkuji, paní Auken, za to, že se účastníte našeho dnešního zasedání. Především proto, že národní úřady se velmi brání tomu, aby přišli na naše zasedání, i když jsou důležitým prvkem evropské normativy. Komise jasně říká, že od roku 2012 věděla, že jsou zde velké rozdíly mezi reálnými emisemi NOx a mezi požadavky vyplývajícími z legislativy. Proto se na to tedy nebudu zaměřovat. Jedná se o fakt, který je sice v rozporu s prvními prohlášeními Junckerovy komise po Dieselgateu, tak už o tom máme důkazy. Spíše se zmíním eh, o vašem návrhu, o vaší reakci po eh, reakci této komise. Komise řekla, že se změní standardy Euro 6, aby se dovolilo více emisí. To tedy byla reakce na Dieselgate. Jak hodnotíte tento krok v souvislosti s cestovní mapou, kterou Tajany a Potočník už měli tedy naplánovánu ve svém dopise? A máte pocit, že někdy zde skutečně byla politická vůle, jak splnit Euro 6? It's very hard for me to do. Je těžké zkoumat motivace ostatních a myslím, že to nepatří do mé práce. Já jsem měla za to, že komisař Potočník, s ním jsem hovořila, se velmi zajímal o možnost eh, rozpracování tohoto programu vždycky chápal, že průmysl musí jít dál, nemůže se zaseknout v určitém problému, musí jej řešit, musí vytvářet nové technologie, takže ano, takto jsem to vnímala, že se snažil to rozpracovat. Ale to bylo v roce 2011 a 2012, 2012 spíše, možná i v roce 2013, takže řekněme 2012 a 2013. A v té době panovala hospodářská krize. Takže co se týče předpisu životního prostředí, tam to bylo velice složité. Pokud jde o Dieselgate, byl to skandál, byl to podvod, anebo musí spousta lidí se smířit s, se znečištěním ovzduší. Otázka tedy je, věděli o tom? Ano, určitě věděli, ale pokud všichni věděli, tak nejsme náhodou všichni součástí skandálu. Pokud je to podvod, tak je to omezenější otázka a já se domnívám, že do konce roku 2015 o tom nikdo nevěděl. Chtěla bych také vědět, zda jste požádala o nějaké další vysvětlení, nebo zda jste dostala nějaké informace ohledně toho, proč dýzlové automobily na americkém trhu splňují emisní limity, které komise považovala a považuje za nerealizovatelné pro Evropu. Um, my understanding of... Já jsem to vnímala tak, a nakonec to píšeme i v tomto dopise a vyzvali jsme k tomu i dánskou EPE. Jsou to informace od uh, dánských ekologických uh, a hospodářských subjektů. Bylo nám řečeno, že co se týče dodržení předpisů, tak jsou takové technologie, které byly na americkém trhu, to je asi součástí toho podvodu. My jsme to nevěděli a Moje otázka zní, máme takovou technologii a můžeme ji dál rozpracovat? Měli jsme to už učinit dávno. Máme rok 2016, já se domnívám, že jsme to měli rozpracovat mnohem rychleji a takhle jsem to chtěla realizovat i já. Já jsem nechtěla na nikoho ukazovat prstem, já jsem chtěla, abychom měli eh, jasno v tom, že existuje problém a že jej budeme řešit. Nepochybně bylo všem jasné, že uspokojivé řešení není nedělat nic. Byste spustili všechny ty mechanismy, aby se tomu zabránilo. Za to vám děkujeme. Ale mě velmi znepokojuje stanovisko rady a států. A zajímalo by mě, zda při vašich setkáních eh, se svými kolegy některé jiné vlády, někteří jiní ministři ukázali své obavy nebo znepokojení nad těmi rozdíly. A nebo zda máte informace o tom, zda se to snažili nějakým způsobem řešit. Yes, as I've said a couple of... Jak už jsem několikrát říkala, nemám záznam z příslušných zasedání. A vzhledem k tomu, že nemáme tuto informace, tak není jasné, jestli jsem na to upozornila na jednání rady. Já se omlouvám, že vám nemohu dát ospokojivější odpověď. Vím, že jsem o tom hovořila s komisí, vím, že jsme sepsali příslušný dopis, to byl tlak z naší strany, ale nemohu vám odpovědět lépe než tak, že vám řeknu, že jsem o tom hovořila s kolegy na jednání rady bylo několik zemí, které chtěly rozpracovat otázku životního prostředí. Na každém zasedání rady jsem měla deset různých sdělení a já vám nemohu říct, jestli opravdu tato konkrétní otázka tam patřila. Měli, měli jsme uh, otázku uh, běžné ekonomiky, síru, kvalitu ozduší, kvalitu vody a další. Je to uh, čtyři, pět, či šest let už. Takže se dostáváme k druhé části a prosím a pana Šulce na druhé kolo otázek. Frau Auken, auch von meiner Seite vielen Dank, dass Sie paní Auknová i z mé strany. Děkuji, že jste si toto pondělní odpoledne vyhradila pro nás. A otázky. Ty vlastně plynou z těch odpovědí částečně, které jsme zde uslyšeli. Řekla jste něco v tom smyslu, že co můžeme jako malá země v té věci udělat, pokud jsem to vás tedy správně pochopil? No, možná Dánsko opravdu není srovnatelné s mou mateřskou zemí, tedy s Německem, ale měli jsme zde už, zažili jsme zde i zástupce jiných malých zemí, například Lucemburska, které vystupovali velice sebevědomně. I vy, já vás za to obdivuji, tedy myslím to vkladem smyslu, jste ten případ. Měla jste tehdy ale ten pocit, že vaše země v tom kontextu 28 členských států má jiný status? Je jí přisuzován jiný význam než ostatním, například větším zemím, když se o této problematice hovoří? I don't... Já se nedomnívám, že moje země byla vnímána jinak spíše z politického hlediska musíte se snažit prosadit, být důsledný, získat spojence pro svou politickou agendu. To přece víte i vy, kolegové poslanci. Osobní vztahy hrajou významnou úlohu, snažíte se získat kolegy ministry pro svou věc a samozřejmě i zvědomím, že každá země musí mít nějaký politický zájem na tom, že chce to či ono prosadit. Já neříkám, že malá země ničeho nedosáhne. Ne, říkám spíš, že musíme získat i evropské občany, že musíme tvořit ten projekt ve velném, ve velkém a pokud si proto opravdu dokážete získat spojence a jiné země, takže se to podaří. A dokonce jsme byli i předsednickou zemí, no a to pak nám dává ještě jiný status, ale jinak ani co by členská země jsem se necítila nějak znevýhodněna to rád slyším, děkuji vám. Jen jsem si řekl, že by bylo dobré, aby to zde do, hezky zaznělo. A pak další otázka. To jsou sankční mechanismy v rámci nařízení 750 lomeno 10. Tam máme situaci, a to se zde objevuje u těch slyšení častěji, že totiž ty sankční mechanismy jsou uplatňovány v různých členských státech různě. Mě by zajímalo, z pohledu prosazování, jak to probíhalo u vás v Dánsku. Zda to bylo efektivní, zda to opravdu mělo i odstrašující efekt. Prostě jakým způsobem jste si vy jednak vykládali ty sankční mechanismy a zda z vašeho pohledu byly dostačující? Ich hätte ein bisschen Sprachenverwirrung mit. Tady se mi trochu zmátly jazyky když jsem četla něco v jedné řeči a poslouchala něco jiného zde a něčeho slyšela ve sluchácích. Já nyní už vás budu poslouchat německy, takže prosím, opakujte svou otázku a já si německy. Já bych mohl hovořit i dánsky, ale bohužel dánsky nemluvím. Jsem inženýr, takže nejsem takový jazykový talent jako někdo. Tedy já si to tady přečtu. Mohla byste nám vysvětlit, do jaké míry to, jak byly v Dánsku zaváděny sankce a sankční mechanismy při porušování 750 lomeno 10 toho nařízení měly odstrašující význam, případně zda měly nějaký efekt odpověď. No já nemám ponětí, o jaké nařízení se jedná, možná to někdo v Dánsku ví ale to je zásadní nařízení, říká tazatel. Ale možná to v Dánsku bylo prosazeno jinak. Možná byste mě to mohl vysvětlit takovou lidskou řečí. Dobrá, já mám ještě dvě záležitosti, takže využiji toho, že se budu ptát dále. Později. Pan Dánc. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady mám více slotů takže jen abych eh, pomohl ostatním kolegům, já těch svých 12 minut zcela nevyužiji. Ale nyní, pokud bych si mohl dovolit eh, takovou organizační záležitost 20 vteřin, děkuji za vysvětlení, že jste nebyla schopna přispět písemnými odpovědmi, máme proto pochopení, i to zde zaznělo, ale chci pouze říci, že minulý týden jsme měli sadu písemných otázek a byly obdrženy den před slyšením a pak nám scházel čas. Naše zdroje jsou omezené a i e, rovněž čas e, státních úředníků samozřejmě je omezen, ale nemělo by to tak být, abychom dostávali odpovědi pouze s jednodenním předstihem, i když v vašem případě samozřejmě to vypadá jinak, ta situace, a to jenom říkám pro pořádek. Já se chci ještě věnovat tomu psaní které jste odeslala komisařům Tajánimu a Potočníkovi. Tam se to týká například otázky, že technologie už je k dispozici na americkém trhu, ale nikoli na evropském. My už jsme to na půdě toho výboru slyšeli v minulosti. Někteří výrobci totiž údajně už měli k dispozici určité technologické výdobytky, které ale uh, praxi eh, prodávali pouze na americký trh. Jaká je vaše reakce, když jste eh, dostala eh, tu odpověď v tom smyslu, že se nejedná o stejný trh, že tam není to množství těch dýzlových vozů na trhu tak významné? Jak jste to brala? No, Eh, tak spontánně musím říci, že ano, eh, dává to smysl, že ty velké katalyzátory se budou montovat do autobusů, do eh, nějakých tyráků a tam, že to se dá finančně zvládat. My jsme se rovněž v Dánsku snažili soustředit na nákladní vozidla, na autobusy, tak aby to dávalo finanční smysl, aby se lidem ta investice vracela. A to jsem řekla i v tom úvodním příspěvku. Samozřejmě vy, co by minister životního prostředí, přicházíte s tím ideálem, že chcete čistý vzduch a pak zjišťujete krok po kroku, že jednak hodně toho vzduchu proudí eh, z různých zdrojů, které nejsou pod vaší kontrolou a pak se začíte, začnete zabývat otázkou financování těch retrofitů. Eh, my jsme se snažili soustředit eh, jednak na to, aby ta nová prodávaná vozidla už byla čistější a mm, ten, to vybavování, dovybavování těmi katalyzátory, aby hlavně eh, probíhalo u autobusů a u eh, nákladních vozidel, takže v evropském kontextu to bylo logické. A tazatel, chápala jste to tak, že ta lehká osobní vozidla, která měla dýzlový motor v USA, že opravdu splňovala i přísnější standardy, anebo zda tam rovně šlo pouze o nákladní auta a autobusy. Když jsme ten dopis sepisovali, tak se nám zdalo, že je to srovnatelné, ale když jsme pak obdrželi odpověď, tak jsme se poučili, že se jedná o jiné poměry toho vozového parku a tím jsme se tehdy spokojili, nyní však eh, už mi není tak jasné, že to opravdu tak bylo. Já jsem eh, odbornice na životní prostředí, nikoli na průmyslová odvětví různá. Tedy já jsem hlavně chtěla, aby to zafungovalo, aby vzduch byl čistší, aby to, co jde, se opravdu dovybavilo environmentálně čistšími systémy a na to jsem se zaměřovala. A když hovoříme o těch faktorech eh, souladu a to, k čemu se dospělo v říjnu loňského roku. Úvodní stanovisko dánské vlády bylo, že by měla být striktněji uplatňovaný nižší faktor souladu a eh, nakonec odsouhlaseno bylo dánským představitelem e, určité přechodné období. Jak na to pohlížíte dnes z pohledu rozdílů ve vozovém parku mezi USA a Evropou? Je to nutné posuzovat i jinými kritérii? Já jsem v úvodu už řekla, že budu odpovídat na záležitosti týkající se mého období co by ministrině. Nyní už se mě to konkrétně netýká, ale mohu vysvětlit dánské stanovisko. Um, Dánsko si přálo stižádostivější standardy, to se podařilo vyjednat, takže pořád je to lepší než nic. Ano, děkuji. Spravedlivá, férová odpověď. Samozřejmě nemůžete zodpovídat za to, čeho dosáhli vaši následovníci. Ve svém dopise žádáte komisi, aby přišla s dalšími návrhy, kromě toho, co už máme v těch přenosných zařízeních poměřování. A my už jsme zde slyšeli, že RDE a to, že existují, že by začalo řešit mnoho problémů, o nich zde hovoříme. A vy zde apelujete na dodatečné ctižádostivé návrhy kromě těch eh, přenosných zařízení. Máte nějaké konkrétní aspekty? Vzpomenete si, kromě schvalování typu jiného eh, postupu, co ještě tehdy jste měla vlastně konkrétně na mysli? Tady šlo o eh, dopis, který byl politické povahy, nikoli technické povahy. Když jste ministrem životního prostředí, tak vás nezajímá, jakým způsobem technicky se vše vyřeší. My jsme prostě chtěli lepší legislativu, co se týče eh, souladu, lepší technologii, její uplatňování v praxi a vidíme, že nyní už se to děje. Už od doby, co eh, la kauza Citroen a Peugeot, tak najednou se věci začínají odehrávat. Myslím, že to bylo tehdy možné. My jsme si to takto přáli, ale přesně co to mělo být, tak v podstatě to bylo relevantní pro mě jako ministry životního prostředí, hlavně, aby to fungovalo, aby to vedlo k těm výsledkům. Já jsem těm technikům důvěřovala. Vy jako, když jste odborník na životní prostředí, tak musíte technikům důvěřovat, jinak jste ztracen. Takže my, jak v Dánsku, tak eh, v komisi jsme věřili, že technici přijdou s něčím, co bude fungovat. Prožíváme nyní zajímavé historické období, kde vlastně logistika má i svůj politický aspekt. Hovoříme jednak o argumentech ve prospěch Evropy, ve prospěch celoevropské spolupráce a nyní se ale e, svět ubírá směrem opačným, takže vlastně musíme bojovat na dvou kolejích a vy tomu dáváte nový zajímavý záběr. A poslední otázka. V tom vašem období pracovním co by ministrině existovaly nějaké třeba nevládní organizace, nezávislé iniciativy, které se na vás obracely například s nějakými náznaky, že možná existují odpojovací zařízení, možná jste od někud něco měla k dispozici. Odpověď. O podvodech jsem se nikdy nedoslechla. Ale když tedy se na to ptáte, tak možná existovaly nějaké nevládní organizace. Například existovala taková nizozemská analýza, která mluvila o tom, že přece všichni o tom vědí. A tam se právě hovořilo o tom, ale kdy to nastalo, to už přesně nevím. Když se teď ptáte, tak možná se o to pokoušeli některé nevládní organizace. Možná eh, bychom našli ty, kteří se snažili o něco ale já už si nevzpomínám. A pak ještě i to schvalování typu. Nikdo v Dánsku tam se nesnažil bubnovat na buben a říkat, že tam přece se musí s, tím, s tou diskrepancí něco dělat, že je potřeba se podívat více do hloubky na ten markantní rozdíl. Ani to se netýkalo mého ministerstva, tady mohu pouze zopakovat, že my se nezabýváme schvalováním typu, měli bychom ale mít nějaké mechanismy kontroly shody a já jsem nevěděla, že je to odpovědnost členských států, nyní by se to mělo řešit. Děkuji, pan Vizike. Děkuji, paní předsedkyně, paní Alkanová. Já mám ještě jednu otázku a vlastně se připojím k těm otázkám k otázkám eh, kolegy Dánce, totiž schvalování typu a schvalování těch přenosných zařízení. Vy sama jste apelovala na to, aby se ta RDE zařízení zaváděla dříve. Pokud ale ani my v parlamentu nejsme odborníky na RDE, tak ani my nemůžeme pochopit, proč se to tak táhne. Nemůžeme to prostě posoudit. Údajně teď to bude až příští rok. Takže e, jsou to dlouhá, dlouhá léta. Jak vy nahlížíte na ten proces, na ten postup? Je to přiměřená rychlost? Šlape tady někdo na brzdu, zatímco se někdo snaží zrychlit? souhlasím s vámi, že vše probíhá příliš pomalu. A jedna záležitost, kterou jsem v dopise potrhovala, že se musí zrychlit. A bohužel byly členské státy, které zpomalovaly. Pokud byste chtěli ty členské státy rozdělovat, my jsme rozhodně byli skupina, která se snažila zrychlit. A jak vidíte, tak i komise přiznává, že určitý tlak ze strany členských států existoval. Dnes, kdybych byla v té situaci, tak bych možná silněji bojovala a obíhala kolegy a říkala jim, připojte se ke mně. Já si mlhavě vzpomínám, že jsem to zmiňovala na zasedání rady, že jsem se o tom zmiňovala. Já se nesnažím ze sebe dělat hrdinku. Prostě jsem si tehdy přála, aby bylo zavedeno něco, co funguje, aby ty testy testovali výkon auta ve skutečném prostředí, aby ta technologie byla funkční. My víme, je nám známo, že jakýkoliv test, který podává pravdivé výsledky, tak pohání samotné výrobce, aby přišli s něčím novým. Tedy je to příliš pomalé. Eh, dánské eh, PA, tedy Ministerstvo životního prostředí, eh, dokonce i před třemi lety znovu se věnovalo otázce těch finančních zařízení přímo z komisí. Děkuji za odpověď. Teď otázka trochu jiného typu a týká se schvalování typu a přiměřenému eh, připouštění vody, vozidel na trh v různých členských státech. Máme i jiné země, kde se nevyrábějí auta, například Lucembursko a Malta, a tam probíhá až příliš mnoho toho schvalování typu. Máte proto nějaké vysvětlení? No, tady mě tlačíte snad trochu daleko. Ale dnes už musíme si přiznat, že selský rozum by zde měl mít převahu. My v Dánsku nevyrábíme auta a proto se ani schvalování typu nevěnujeme. A nyní by si někdo jiný měl položit otázku, proč i jiné země, kde se nic nevyrábí, tak se tam typy schvalují. Um, u nás v Dánsku zašlo šlo o schvalování kvót, kde se mnozí registrovali v Dánsku. Um, a e, my jsme ty kvóty schvalovali a to tehdy rovněž mělo být podezřelé. Tak nevím. Já rovněž mohu pouze tu otázku zde vznést a žádnou, e, žádný jiný význam ji nepřisuzujte. Pan Federle, děkuji, paní předsedající, děkuji, paní Aukanová. Já chci reagovat na to, co zde říkali kolegové. My jsme vás pozvali i když teď už tedy nemáte žádnou funkci, ale když jste byla ministrní, tak jste byla velmi zajímavou osobností, protože jste vnášela otázky způsobem, jakým to měly udělat i jiné země. Tím jsme se možná mohli vyhnout situaci, ve které teď jsme. Také bych řekl, že je možná dobré že jste nedostala materiál z ministerstva, než jste sem přišla. I když možná nemáte všechny aktuální informace o detailech, tak vaše odpovědi jsou velmi jasné. Možná i další, kteří sem byli pozváni, by měli spíš hovořit ze svého srdce, než podle seznamu, který dostali od ministerstva. Ale pokud jde o testy RDE a postup komitologie, Dánsko neustále poukazovalo na to, že chce celý postup urychlit. Dánsko v roce 2013, 14 a 15 napsalo komisi, aby podpořilo proces a přijímání rozhodnutí a nestalo se to. Zpomalování postupu vedlo k tomu, že to vaše přání nebylo většinovým přáním. Myslíte si, že to tak bylo? To nevím. Já jsem byla ministriní jen do ledna 2014, ale řekla bych, že určitě jsou podniky, které se to snaží zpomalit, ale na to se musí podívat komise nebo někdo jiný. Já nikoho neznám, neznám jej jménem. Máme bezpečnou čítárnu, takzvaně, kde můžeme číst eh, čaj, tajné dokumenty. Tam vidíte, že průmyslové podniky jsou velmi aktivní. Musí vést komise a další politické orgány musí vést eh, neustálý dialog se zúčastněnými stranami. Vidíme, že jsou taky přítomni v různých eh, pracovních skupinách. Někde jsou dokonce ve většině a menšina tam zastupuje členské státy. Viděla jste někdy tady nebo na zasedání rady, že členské státy hovořili o subjektech, kteří byli na setkáních nebo předběžných setkáních a zastupovali průmysl? Ne, o tom informace nemám, ale ráda bych řekla všem ať se dostanou na správnou stranu, ať se postaví na správnou stranu. Dodržujte nařízení, protože to vám pomůže získat nové technologie a tím zvýšit svoji konkurenceschopnost. Myslím si, že by bylo skvělé, kdyby více podniků šlo touto cestou a pracovalo společně s námi na tom, jak můžeme mít eh, inteligentní normy, které budou eh, přinášet své výsledky ať už jde o ekologii nebo o výdělky těch společností. Já tedy nejsem obchodnice, Ráda pracuji s obchodními a průmyslovými podniky, ovšem nejsem ráda, když na mě uvalují své starosti způsobem, abych na ně musela rychle reagovat. Myslím si, že bylo dobré i tady v Bruselu, kdyby průmysl začal hrát jinou roli, když hovoříme o kruhovém hospodářství a efektivitě zdrojů, tak si myslím, že by bylo dobré, kdyby podniky začaly dělat dobrou věc, jak pro životní prostředí, tak sami pro sebe. Já bych byla opravdu velmi ráda, kdyby se věci daly do pohybu tímto směrem. Volkswagen teď už eh, provedl poměrně hlubokou změnu svých podnikatelských modelů. Mohli to udělat už dávno a neměli by takovýto problém. Děkuji. Pan Schulz. Also Sie haben ja jetzt gerade die gesamte Industrie hier in Brüssel äh, benannt. Da bin ich jetzt gerade etwas verwirrt. Vy jste právě apelovala na podniky tady v Bruselu. Koho jste měla na mysli? Protože tato poměrně obecná výtka mně připadá trošičku příliš obecná. Koho tím máte na mysli, když hovoříte o průmyslových podnicích v Bruselu? No to funguje oběma směry. Já ráda spolupracuji s průmyslem, když se snažíme vytýčit ambiciozní cíle. Dělali jsme to tak pro kruhové hospodářství, pro efektivitu zdrojů. Tam vidím spoustu podniků, které tvrdě pracují. Abych to řekla slušně, nejsem si jistá. Zda toto je většinová zkušenost výboru Envy. Zda se takto setkávají s se zástupci podniků, zda tam jsou a hovoří s vámi o tom, jak postupovat, aby chránili životní prostředí a zároveň, aby to pomohlo i jejich konkurenceschopnosti. Já si myslím, že ne, ale to je taková velmi obecná výtka. Řekněte konkrétně, co chcete říct. Já myslím, že někdy jsou agresivní, pokud jde o konkurenceschopnost a budoucnost Evropské unie. Já myslím, že bylo dobré, kdyby i podniky chtěly zvyšovat své standardy, nejen tedy v zájmu životního prostředí, ale i v zájmu i své konkurenceschopnosti. Třeba i ten Volkswagen. Já myslím, že i oni by mohli pochopit, že to je ta správná cesta vpřed. Promiňte, ale mně se zdá, že tyto výčitky neadresné nebyly ospravedlněné, nebyly oprávněné. Pokud jde o testování RDE, můžete se k tomu vyjádřit nebo nemůžete vstoupit do detailu? Co chcete vědět? No, vy jste říkala, že jste byli velmi proaktivní a mě by zajímalo, jaké členské státy, nebo tedy které členské státy spíše blokovaly diskuzi o RDE. Znovu já myslím, že už jsem na tuto otázku odpověděla asi pětkrát, že já nejsem v pracovní skupině, já nejsem dánská EPA, takže já vám nemůžu říct, které země to blokují. Já vám mohu pouze říct, že Dánsko třikrát či čtyřikrát tlačilo na to, aby se prosadily testy RDE. Už v tom dopise z ledna roku 2014 eh, také v září 2013 a potom eh, se svými nástupci v roce 2014 a 15. Doufám, že to bylo dostatečně přesné. For one slot, Mr. Pan Gizek ještě jeden slot. Z mé strany vlastně rovněž žádná konkrétní otázka. Já jsem jich sice měl dost, ale připojím se eh, ke kolegovi Šulcovi. Myslím si, že nemá cenu zde nějakým paušálním způsobem na konkrétní odvětví poukazovat či Business Europe a mm, komentovat jejich počínání. Spíše jde o odpovídání na konkrétní otázky, proto tady jsme. Děkuji. I consider that a comment. Beru to jako komentář. Já také musím říci. Pan Dance, Děkuji. Já jsem eh, říkal, že nepoužiju veškeré své minuty, které mám k dispozici, ale bude to asi sedm a půl. Já chci reagovat na to, co jste říkala, že jste nebyla v té pracovní skupině, ale jaký máte tedy obecný pocit z jednání komitologie. Je zde spousta takových nejasných eh, věcí kolem technických detailů. Jaký je váš obecný názor na postup komitologie, na to, jak funguje a jaká je vaše zkušenost eh, z toho, když jste byla ministrině a když jste tedy procházela tímto postupem? Máte nějaká doporučení, jak celý postup zlepšit? pracovat postupem komitologie. Tam musíte vědět, co je politika a co je technika. A technické věci se musí dát do výboru, a ne ty věci politické. A výbor potom třeba píše dopisy technickému výboru o tom, jak dělat legislativu. Pokud chceme být seriózní k evropským občanům, tak to je věc, kterou musíme velmi jednoznačně vyřešit a také pracovat s životním prostředím. Tam je často ďábel v detailech a já jsem možná, mm, kdybych věděla tedy teď to, co vím teď, tak bych eh, byla ještě pětkrát aktivnější. Děkuji, tím jsme kolegové uzavřeli slyšení s paní Auken. Poslanci si velmi váží vašich odpovědí, i když už nejste ministrině už nemáte tu technickou podporu, kterou mají ministři a komisaři, tak jste přišla sem do Bruselu. My děkujeme, já nebudu už požadovat ten písemný postup. Myslím, že jsme dostali dost odpovědí. Děkujeme ještě jednou za to, že jste přišla. Thank you.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 Dear colleagues, can I have your attention just for a second? Vážení kolegové, mohu vás poprosit o pozornost? Zvláště prosím koordinátory a zpravodaje. Prosím, potřebuji položit dotaz. Myslím, že to bylo dobré slyšení, ale účast byla velmi slabá. Já chápu, že je pondělí, ale máme před sebou ještě čtvrtek bude ještě čtvrtek, potom pondělí a potom, myslím, ještě v lednu budou následovat další slyšení, možná ohledně Audi a nakonec paní Biankovská se bude vyjadřovat. Já bych ráda, abyste se zaměřili na účast ve čtvrtek, aby se nestalo to samé, jelikož těch snah zde probíhá několik. Já vím, že musím přerušit jednání do okamžiku, kdy dorazí pan Lange. Já mož... nevím, jestli přijdou i stínoví zpravodajové, já jsem nedostala jasnou zprávu, ale chci se zeptat, jsem zde. Nechcete se vyjádřit písemně? Je to otázka předsedkyně, která má trošku obavy, je zde slabá účast. Chceme jednat s výborem INTA? Já také musím odejít. A tohle jsem se přesně obával na zasedání koordinátorů, když se všichni snažili o uspořádání tohoto slyšení. Já jsem měl obavy, že bude slabá účast a že to bude jenom krátké vyjádření spíše než výměna názorů. Ani jsme se nemohli dostat k detailům, protože neměla paní kolegyně ani informace od své vlády. Několik zpravodajů, několik bylo pozadu, co se týče obdržených informací. Já myslím, že jsme mohli ušetřit jak výbor, tak i poslance této situaci a mohli jsme ušetřit čas. Paní předsedající, máte samozřejmě absolutně pravdu, ale hovoříte k těm, kteří jsou zde přítomní. Eh, oni, eh, právě tady máme kolegu, který je stoprocentně pro, aby se to konalo, ale pak tady není, pak tady pan kolega Grote taky není, takže pokud pan Lange je předsedou výboru INTA a předsedá tam, tak já pro mě, za mě budu souhlasit s písemným postupem. Já to rovněž podpořím. Let's, let's do that. Um, let's make a good written procedure to Mr. Lange and um, to Mr. Grote. Tak uděláme písemný postup pro pana Lange a Grote. Už máme analýzu ze sekretariátu. Prosím, pane Gebrandy. Já jsem jenom chtěla poděkovat sekretariátu za jejich analýzu. Chtěl jsem využít této příležitosti. To jsem nakonec chtěla říct i na slyšení, ale říkám to tady teď. Eh, děkuji vám za práci sekretariátu. Děkuji. Prosím, zaměřte se na účast na čtvrteční odpoledne. Děkuji v tuto chvíli.